Rozprava byla uzavřena, hlasování proběhne při příštím zasedání. L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali alla Commissione sulla violazione della libertà di espressione. Ústní otázka na komisi týkající se porušování svobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě. Požádám všechny vystupující, aby dodrželi řečnickou dobu, abychom mohli skončit naši práci do půlnoci. A nyní dám slovo paní Inveld, jedné z navrhovatelů. Děkuji, paní předsedkyně. Projednáváme dnes a nikoli poprvé legislativu, která bude snad schválena litevským parlamentem a může mít potenciálně velmi negativní dopad na lesbické ženy, transexuály, bisexuály a homosexuály. Tento parlament již jednou schválil usnesení, to usnesení, které jsme navrhli pro hlasování zítra, je jasné. Předkládáme výzvu litevským kolegům, aby si lépe tuto otázku promysleli a zajistili, že schválená legislativa nebude diskriminovat eh, lesbické ženy, transexuály, bisexuály a homosexuály. A Nebudu se vyjadřovat k tomuto usnesení, ale domnívám se, že je stále jasnější, že Evropská unie si musí poskytnout důrazné právní nástroje pro ochranu základních práv. Vedli jsme rozpravu o kontroverzním mediálním zákonu v Maďarsku a čelíme podobným otázkám. My jsme upravili zásady a sdílené hodnoty 500 milionů občanů v evropských smlouvách a když jde o jejich uplatnění, tak narážíme na problémy. A proto, paní komisařko, vítám váš názor týkající se evropské cestovní mapy pro práva lesbických žen, bisexuálů, transexuálů a homosexuálů. A máme cestovní mapu pro rovnost pohlaví, máme strategii pro boj s rasismem a xenofobií a boj se sociální exkluzí. Máme celou řadu cestovních map a strategií, které mají posílit základní práva, ale pro lesbické ženy, transsexuály, bisexuály, homosexuály nikoli. A je velmi naléhavé, abychom měli takovou strategii, která by skutečně byla proti ignoranství, diskriminaci, předsudkům, nenávisti a posílila práva lesbických žen, transexuál, bisexuál, homosexuál. Je tu mnoho příkladů a dnes eh, jednáme o pozměňovacích návrzích v litevském parlamentu, ale to by nás mělo odvést od toho, že homofobie existuje ve všech členských státech. A já chci upozornit na další věc a uvítám váš názor. To se týká evropské azylové politiky. Skutečnost, že žadatelé o azyl, kteří žádají o azyl, protože jsou stíháni kvůli sexuální orientaci v jednom členském státu, který nebudu jmenovat, musí, musí projít takzvaným falometrickým eh, měřením. Je to ponižující, nemá to své místo v Evropské unii. A musím, chci vědět, co si o tom myslíte. Slovo má paní Lunáček na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko, vážení kolegové. Má kolegyně už vysvětlila, o čem je usnesení a já zcela s ní souhlasím a také proto otázka na vás. Co jsou to cestovní mapou eh, práv těchto lidí ve naší společné Evropě? Ale eh, chtěla bych se na to podívat z jiného zorného úhlu, abych doufám přesvědčila ti, kteří v parlamentě, parlamentu se nerozhodli, jestli mají eh, hlasovat ve prospěch tohoto usnesení. Víte, že čtyři poslanci tohoto parlamentu, Sophie Interfeld, já, Michael Cashman a Christopher Fielner, eh, zastupují čtyři skupiny většinové tohoto parlamentu. V létě minulého roku jsme byli ve Vilniusu v, v společně byly první pochody se konaly, které mě měli eh, podpořit eh, tuto skupinu lidí LGBT eh, ve městě a my jsme tam byli pod evropskou vlajkou a chtěli jsme všem manifestovat, že tato vlajka nás homosexuály, lesbické ženy zastupuje a to také platí pro Litvu. Co by teď se s námi stalo a s obyvateli Litvy, kteří by příští rok mohli jít pochodovat ve prospěch našich eh, rovných práv ve Vilniusu? Eh, pokud eh, by se tento zákon přijal, tak víte, že každý z nás by mohl být pokutován až do výše 2900 eur za to, že veřejně propagujeme naši sociální orientaci. V tomto případě myslím homosexualitu, protože předpokládám, že se to nevztahuje na heterosexualitu. Takže je to skutečně to, co by si tento parlament přál, co by si přál litevský parlament, eh, země, která bojovala za svou vlastní svobodu před 20 lety eh, s lesbickými ženami a homosexuály, kteří také bojovali za svobodu Litvy před 20 lety. Takže jsem velice ráda, že prezident eh, Litovské, Litvy, Maní a komisařka a také vláda Litvy řekli, že tento návrh zákonný je proti závazkům Litvy a proti vlastní ústavě. A doufám, že bude jasné, že různé formy sexuality, sexuální orientace, formy způsoba, způsobu života, že to jde napříč všemi kulturami a společností a to platí také pro Litvu. A když se skrývají tyto tato fakta před veřejností, před mladými lidmi, toto je prostě základna pro rozněcování nenávistných projevů a to je něco, co myslím nikdo ani v tomto parlamentu, ani eh, v Litvě si nebude přát. A proto skutečně doufám, že eh, parlament poskytne podporu a také paní komisařka eh, do usnesení. Doufám, že se nám této podpory dostane. Děkuji. Grazie la parola all'onorevole De Jong. Děkuji a nyní bude hovořit pan De Jong dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl připojit k předřečníkům ohledně toho, co řekli a chtěl bych ještě poukázat na další aspekty této problematiky. Neboť eh, toto ustanovení z navrhované změny může mít vážné důsledky pro společnost eh, v Litvě. Jedná se o zákonodárství, které může být eh, využito také proti uzavírání partnerství a manželství. A my jsme o tom už hovořili, ale vzhledem k tomu, že tady ještě eh, nebyla úplně jednoznačná eh, situace, tak jsme se obrátili na komisi, vyjádřili jsme naše obavy a vlastně jsme zdůrazňovali, že je nutné, aby se eh, zajistilo právo na pobyt v Evropě v rámci těchto partnerů, i když nemají evropské občanství, ale na tuto připomínku komise ještě nezareagovala. Jak to vypadá při vzájemném uznávání eh, těchto občanskoprávních aktů, to znamená uznávání partnerství a uzavírání sňatku? Komise oznámila, že podnikne kroky, pakliže bude přijat tento zákon v Litvě, a Chtěla bych vědět, zda útvary komise už zkoumaly dopady eh, takového zákona. Například v Rumunsku zákonodárství vylučuje eh, partnerství stejného pohlaví. A jak to vypadá se zprávou agentury pro lidská práva ohledně této převládající homofobie? To, co se stalo v Litvě v současnosti, ukazuje na skutečnost, že tato záležitost je problematická a že si zasluhuje pozornost. Musíme mm, přesně eh, jak si postupovat proti této homofobii eh, v Evropské unii. Děkuji a nyní bude hovořit paní Flašíková Beňová dvě minuty. Dobrý večer, paní komisárko. Děkuji, dobrý večer, paní komisařko. Musím upřímně říct, že nerozumím tomu, co se děje v Litvě, a nebo lépe řečeno, jsme z toho rozčarováni a rozhorštěni. Když se zdá, že jsme v Evropské unii už dosáhli pokroku, alespoň v tom, že víme, co to jsou základní lidská práva, tak eh, přichází z jednoho z členských států signál, že toto není vůbec pravda. Úvahy o tom, že je zákonem nutné zakázat například propagaci jiných než heterosexuálních vztahů, nám přijdou neuvěřitelně zpátečnické a zcela ignorující to, co jsme za poslední léta v oblasti lidských práv tady společně v Evropském parlamentu a také ve spolupráci s vámi, s komisí dosáhli. Ochrana duševního zdraví dětí eh, je, je nedůstojnou záminkou agendy za komplexovaných politiků. Děti musíme a chceme chránit a chceme je chránit hlavně proti násilí a chudobě. Chceme jim zabezpečit podmínky pro eh, vzdělání, bezpečnost a osobní rozvoj. Všichni však, nebo většina z nás vlastní zkušenosti ví, že dětem nevadí projevy náklonosti a lásky a ani propagace eh, jiných než heterosexuálních vztahů. Proto jsem přesvědčena o tom, že dnes už není na místě to, abychom s těmi, kdo podporují takové názory, diskutují, paní komisařko, abychom se snažili jim neustále něco vysvětlovat, snažili se jim vysvětlovat, v čem jsou jejich postoje žalostně mylné. Podle mého názoru je třeba razantním způsobem zakročit. Je třeba jednoznačně říct, že homofobní legislativní snahy jsou v jednoznačném rozporu se základními principy Evropské unie, jsou eh, zcela jasně v rozporu se smlouvami, s Chartou základních lidských práv a s Evropskou úmluvou o lidských právech nerespektují svobodu projevu a informací a svobodu schromažďování eh, a také zákaz diskriminace na základě sexuální orientace. Chtěla bych eh, se také, paní komisařko, zeptat, jestli v případě schválení takovéhoto zákona začne komise vůči Litvě mm, tento, tato řízení porušení závazků. Děkuji. Ala komisaria Redi. Děkuji a nyní má slova paní komisařka, paní Redingová. Paní předsedkyně, nejdříve bych chtěla zdůraznit, že komise zcela jednoznačně odmítá homofoby, protože je to evidentní porušení lidské důstojnosti. A to je také důvod, pro 22. listopadu loňského roku jsem navštívila Litvu a jednala jsem s prezidentkou Dalí Grybavskajte a s ministrem spravedlnosti o návrhu změnit správní řád, kde je zaveden tedy přečin podpory a prosazování homosexuálního chování na veřejných místech. Podle posledních informací, které mám, schválení tohoto, této změny správního řádu v litevském parlamentu bylo odloženo a očekává se, že proběhne na jaře letošního roku. Což znamená, že je to věc, která je stále předmětem jednání. Komise zkoumá návrhy změnit litevský správní řád a trestní řád a další legislativu Litvy z hlediska souladu s příslušnými ustanoveními evropského práva. Již v roce 2009 komise vyjádřila vážné znepokojení litevským úřadům z hlediska kompatibility zákona o ochraně nezletilých z hlediska evropského práva. A po zásahu komise tento zákon byl pozměněn v prosinci 2009. Zákon kvalifikuje, označuje informace, které pod, snižují hodnotu rodiny a podporují takový přístup k který je v rozporu s občanským zákonníkem republiky Litvy jako jevy, které poškozují mladistvé. A tento zákon může vyvolat problémy s, se směrnicí o audiovizuálních službách a se zásadou nediskriminace. Komise se i nadále zabývá těmito otázkami. Podle informací, které mám, pozměňovací návrh zákona poskytování informací vstoupil v platnost 18. října 2010. A tento pozměnací návrh upravuje, cituji, reklamy a audiovizuální elektronická sdělení nesmí obsahovat podporu se určité sexuální orientace. Pokud tato ustanovení by měla zůstat v zákoně, považovali bychom tyto problémy za stejné, pokud je o soulad se směrnicí o audiovizuálních službách a možné porušení článku 21 Charty Evropské unie o základních právech. V květnu 2010 komise napsala litevské vládě a vyjádřila obavy ze, z zákazu pochodu homosexuálů po Baltí. Poukázali jsme na právo svobodného shromažďování a na článek 12 charty a Evropské lidských právech a zásad, eh, na nich je založena Evropská unie. A tento průvod se konal nakonec 8. května 2010. O tom hovořila paní poslankyně. Co se týče otázky možné evropské strategie v boji proti homofobii, prioritou komise je zajistit, aby legislativa EU e byla plně v souladu s Evropskou chartou základních svobod, včetně článku 21, který zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace jak toto bude prováděno, to bylo velmi jasně vysvětleno ve sdělení Komise o strategii pro efektivní uplatňování Charty základních práv, které bylo schváleno 19. října 2010. A k této věci se vrátíme ve výroční zprávě o provádění Charty, které také skrývá pokrok s naplňováním článku 21 a to nastane na jaře letošního roku. A v návaznosti falometrické vyšetření jako postup v rámci asilového řízení je samozřejmě součástí práva Evropské unie. A má přímou souvislost s článkem 21 charty. A článek 21 zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace. Takže zcela jasně, pokud podle práva Evropské unie, anebo podle práva EU aplikovaného na národní úrovni dochází k diskriminaci, tak zde má možnost Unie zasáhnout. Tak skutečně zde existuje prostor pro to, aby Evropská unie zasáhla. A závěrem bych chtěla zopakovat závazek komise bojovat s homofobí a s diskriminací na základě sexuální orientace v plné míře pravomocí, které jsou smlouvami svěřeny komisi. Co se týče uznání občanského statutu. Nemáme za cíl navrhovat zákony, které by zasovaly do hmotně právních úprav rodinného práva v čínských státech, nebo které by měnily národní definici manželství a sňatku. To je záležitost subsidiarity. Naše zelená kniha o uznávání občanského statutu má za cíl řešení přezraničních situací, jako je uznávání eh, rodných listů a netýká se uznávání sňatku osob stejného pohlaví. Takže neměli bychom směšovat věci. Je na příslušných státech, aby definovali, co je to sňatek. A na Evropské unii je umožnit volný pohyb a nediskriminaci. To jsou dvě zcela odlišné věci. To předpokládá evropské právo a to je to, co reálně uplatňujeme. Grazie, komis- Děkuji, paní komisařko. A nyní dáme slovo řečníkům za politické skupiny, nejdříve EPP, pan Buzi. Děkuji, paní předsedající, paní předsedkyně Evropského parlamentu. EPP se zavázala k principům, na která Unie je založena, zvláště respekt před lidskými právy. Evropa by měla bojovat proti všem formám diskriminace a do toho patří také diskriminace na základě sexuální orientace. Zároveň musíme uctívat práva demokratická, pokud uctívají lidská práva a princip nediskriminace. Měli bychom více diskutovat a přijímat národní právo, aniž bychom se intervenovali do národních parlamentů a jejich rozprav. Neměli bychom omezit princip subsidiarity a Neměli bychom eh, předčasně zatracovat některé členské státy. Eh, Nezamlouvá se nám myšlenka toho, že se eh, zatratí členský stát, zvláště proto, že v tomto konkrétním případě navrhovaná úprava ani se o ní ještě nehlasovalo na plenárním zasedání litevského parlamentu. A stále se to ještě přeskoumává těm litevskými úřady. Mm, mm, nejenom navržená, navržená úprava se může dostat do konfliktu s evropským eh, právem. Eh, eh, a také litevské úřady prohlásily, že učiní kroky pro to, aby napravili situaci a tak, aby se mohlo uctívat toto právo, lidské právo a nedocházelo k diskriminaci na základě sexuální orientace. Tato navržená legislativa pravděpodobně se ani nedostane, nenazraje v, lidské, v Litvě a proto není zapotřebí tento členský stát odsuzovat. Eh, na závěrem skutečně doufám, že zítra EPP eh, bude moci podpořit společné usnesení pokud eh, nebude zatracovat nebo odsuzovat nějaký členský stát a pokud bude upraven natolik tak, aby bylo toto usnesení trošku vyváženější. Děkuji. Děkuji. Myslím, že pan Moraes není přítomen takže předám slovo paní Latford. Má dvě minuty za skupinu ALDE. Děkuji, paní předsedající. Doufám, že Litva se poučí ze zkušenosti z Velké Británie, která prošla svou vlastní agonii. Měli jsme zákon, který zakazoval propagaci homosexuality na školách. A tehdejší konzervativní vůdce, a teď je premiér David Cameron, řekl před 18 měsíci, že jeho strana neměla pravdu, když podporovala tento zákon z roku 89, který potom byl zrušen. David Cameron předvídal, že první premiér gay bude Tory bojovec a my uvidíme, ale to je to, co eh, předpověděl. Takže vidíte, že je tady nastala velká změna v přístupu eh, za poslední dvě desetiletí. A myslím si, že tento vývoj v postoji to je to, o čem eh, možná pohoří i kolega Tenek. Já si myslím, že to vidíme v takové umírněnější usnesení EPP a v některých úvodních poznámkách mm, doufám, že EPP mm, bude mm, schopna přispět k tomuto usnesení, pokud většina pozměňovacích návrhů bude při hlasování zítra přijata. Takže situace ve Velké Británii se přeměnila do té míry, že do jiné, existuje jiná situace jak poznamenal jeden soudce, tato, tyto eh, eh, lidé mohou volně diskutovat o svých, eh, o svých postojích, ale co není možné, je diskriminovat tyto lidi na základě těchto postojů. A je, tady, je to diskuze, která určitě také ovlivní zákon v Litvě. Zákaz propagace homosexuality bude mít hrozivý dopad také na diskuze a také tak jak zdůraznila Agentura pro lidská práva. Chci podpořit kolegy, myslím, že by měla vypracována taková cestovní mapa v této oblasti a chci vyzvat všechny napříč celým eh, politickým spektrem v tomto parlamentu, abychom eh, podpořili eh, lidská práva. Grazie per il gruppo. Děkuji. A nyní za zelené Cornelisen jednu minutu. paní předsedkyně. Eh, je to poprvé, kdy Litva porušila základní hodnoty a také ustanovení smluv Evropské unie. A my musíme tím pádem konat. Hodnoty a zákony EU nejsou à la carte. Není možné si vybírat mezi těmito zákony. Ten, kdo je eh, členem nebo kdo se chce stát členem EU, musí dodržovat všechny zákony, to platí pro Litvu, Francii a Nizozemsko také. Například eh, Nizozemsko v budoucnu, by chtělo omezovat práva migrantů, tak to není možné. Jsem ráda, že paní komisařka hned podnikla právní analýzu a podnikne další kroky, protože není možné, aby lidé se stávali obětmi takového zákonodárství a prakticky mm, vlastně se museli dožadovat těchto práv u soudního dvora. Děkuji za konzervativce reformisty pan Tenok na dvě minuty. Paní předsedkyně Evropské jsou práv zásadu, že všichni občané mají stejná práva a svobody. Každá země, která se chce stát členským státem Evropské unie, se musí zavázat k této zásadě a podepsat eh, chartu. Nejenom z hlediska sexuální orientace, když Litva vstoupila před sedmi lety, musela se zavázat dodržování těchto zásad. Vzhledem tomu, že Charta základních svobod v článku 12 a 21 vstoupily v platnost, nadále potvrzují právo nebýt diskriminován na základě sexuální orientace. A jako mluvčí za mou stranu a politickou skupinu mohu kategoricky říci, že ECR podporuje zásadu rovnosti, tolerance a diverzity všude. Avšak řada Evropanů mají tradiční názory, pokud je o homosexualitu, které se často opírají o náboženské přesvědčení a proto je třeba udržet právo týkající se, se LGBT a Měli bychom prosazovat neprovokující názory, pokud je o svobodu projevu, a měli bychom se zdržovat takovýchto projevů. Litevská společnost je značně konzervativní a my tomu rozumíme. Lidé mají právo na své soukromé názory, ale na institucionální a právní rovině nemůžeme uzavírat kompromisy s rovností. Rovnost je zásadou našich společností v Evropě a právní jistoty a záruky, které zaručuje Evropská unie, jsou magnetem pro země, jako je Litva, které překonaly totalitní režimy a komunismus. Proto chci vyzvat litevskou řady, aby se zamysleli nad tím, že Evropská unie brání marginalizaci a pronásování menšin, které byly běžné v Evropě v první polovině 20. století a komise by se měla zabývat tímto návrhem eh, litevské legislativy a vyjádřit se, zda je nebo není dle jejího soudu v souladu s právem EU. Jak to řekl jsem Busubtil, je celá možné, že tento návrh jako se nestane zákonem, protože Litva je demokracií a dobře ví, jaké problémy zde zaznívají dnes večer. Grazie per il gruppo confederale. Děkuji. Jménem GUE NGL pan Higgins. Paní předsedající, navržený zákon zakázat to, čemu se říká veřejná propagace homosexuálních vztahů v Litvě, je další výmluvou, aby se poničila práva homosexuálů eh, a lesbických žen v tomto státě. Je to krutě ironické, že země, která se třásla pouta stalinistického diktátorského režimu před 20 lety, eh, by se teď měla přeměnit v zemi, kde eh, dochází eh, k zločinům. Po lidé, kteří chtějí žít svobodně a v míru, jejich práva jsou mm, utlačována. Lidé, kteří chtějí žít podle své vlastní identity. Jsou tady stovky homosexuálů, proti těm ním se vede nenávistná kampaň. Například pochod v hlavním městě Vilniusu byl toho důkazem v květnu minulého roku. Je hrozné vidět, jak pravicoví politici tady postupují. E, lidé, ne, ne, tyto lidé nejsou schopni ochránit práva, stejně tak jako v Irsku roku mm, finanční spekulace zničily mm, tuto mm, zemi. Ehm, v Litvě víme, že nezaměstnanost například narostla na 18 a, a ty, za těchto podmínek se zneužívají menšiny, z homosexuálů se dělají oběti tak, aby se odvrátila pozornost od špatné situace této společnosti. Tak jako byla situace v Ugandě. Homofobická kampaň ehm, v Litvě se snaží ohrožovat homosexuální homosexuály říkají, že tito sexuálně zneužívají děti. To je výmluva, zámenka. Jde o to, eh, aby se eh, rodiče by měli ochránit tyto eh, děti. Děti by měly eh, být ochráněny. Musíme pomoci lidu v Litvě, tak, mm, mm, protože je velice těžké se někdy vyrovnat se svou orientací, ale není možné, aby eh, toto nastalo v klimatu netolerance. To znamená, měli bychom začlenit Litvy, lidi v Litvě, eh, v jiných zemích v Evropské unii. Tito lidé by měli žít v míru a podle své vlastní identity. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, domnívám se, že pan poslanec Imbrasas není přítomen, proto má za nezařazené slovo pan Stojanov na minutu a půl. Paní předsedkyně. Ty změny, že дискриминират homosexuální, nejsou са сигурни в това. Те само го предполагат. Затова тази ситуация ми филма специален доклад, в който... Ситуация ми připomíná film, kde eh, policie vlastně využívá na základě rozhodnutí věštkyně a soudí lidi podle takovýchto, takovýchto eh, věšteb. To tady je spor mezi zákony jednotlivých zemí a mezi pravidly upravující jednání různých skupin. Hovoříme o svobodě schromažení. Není to absolutní právo. Mělo by to být eh, klidné, pokojné schromaždění, které by nemělo narušovat veřejný pořádek. To je samozřejmě mimo rámec tohoto konkrétního případu. Ale zde dojde ke konfliktu jednotlivých práv. A Evropská unie se ocitne v situace, kde bude třeba zajistit, kdo, čí práva mají přednost, pokud budeme eh, rozšiřovat tato lidská práva na věky. Děkuji. Děkuji. Nyní další přihlášení poslanci a poslanci. Nejdříve paní Skřidlevská na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. V současnosti v Litvě máme situaci, kdy na jedné straně kterákoliv demokraticky zvolená vláda může svobodně předkládat návrhy zákonů a lidská práva jsou hájena mezinárodními mluvami a právem EU poukazujeme na případy, kdy dojde k porušení lidských práv. Také z důvodu nálež, jsou náležitosti s určitou orientací. Evropský parlament byl vždy proti porušování lidských práv. Návrh zákona v Litvě může omezit svobodu projevu z důvodu sexuální orientace. A tato obava je oprávěná vzhledem k tomu, že v Evropském parlamentu jsme se zabývali také tím, jak národnostní menšiny, jak se nakládalo s národnostními menšinami v Litvě a jak byla uplatňována jejich práva oproti dalším občanům. Litva by měla splňovat určité normy, které jsou upraveny v evropském právu a to by mělo také zahrnovat národnostní menšiny. Grazie. Děkuji. Paní Blinkevičiute má dvě minuty. Děkuji paní předsedající, vážení kolegové, vážená paní komisařko. Dnes se zabýváme otázkou, která je pro mou zemi Litvu velmi citlivá. Ráda bych začala tím, že zdůrazním, že to, že Litva je členský stát, tak respektuje lidská práva a jako základní hodnoty. Je však nešťastná okolnost, že existují případy, kdy někteří litevští parlamenti iniciovali návrh zákona, který má porušovat lidská práva a je diskriminující vůči občanům. Ale chtěla bych vás informovat, že ve středu minulého týdne litevská vláda Ehm, ehm, předložila eh, návrh, který teď je předmětem šetření v Litvě ehm, jde tady o pokuty a toto eh, je, eh, není v souladu s zákonem, s právem EU. A také šlo tady o institucion, o ústavní požadavky. Dále Litva se musí dělat vše, aby tato situace byla v souladu s právem Evropské unie. Neměli by lidé vyčlenováni na základě sexuální orientace. Dovolte mi, abych zdůraznila, že pozměňovací návrhy, které jsou předloženy, nebyly schváleny litevským parlamentem. A dále Litevský parlament a jeho výbor pro lidská práva chce předložit své stanovisko k navrhovaným pozměňovacím návrhům. Doufám, že Litva vezme v potaz skutečnost, že tady se ozvaly kritické hlasy z mezinárodního společenství a mm, mm, že existuje usnesení Evropského parlamentu a litevský parlament bude mít jistě politickou vůli, aby zamítl tento návrh, který by narušo, porušoval lidská práva a svobody a znamenal by diskriminaci mm, na základě sexuální orientace. Děkuji. Pan Romeva Rueda má minutu. Děkuji. Myslím si, že to bylo eh, jasné eh, poselství, které chceme eh, vyslat litevským parlamentu, ale nejenom jim, ale také všem těm, kteří stále předstírají, že diskutují o základních faktech. Toto poselství je více potřebné než kdy jindy. Jsou to dvě skutečnosti, na které nesmíme zapomínat. Možná by na to mohli někteří kolegové zapomenout. Jedna z otázka je to, že homosexualita už byla deklasifikována eh, jako jakási men, cho, mentální choroba. A druhá věc, a to je velice důležité, eh, že eh, tady není, nebyl proveden žádný věrohodný výzkum, který by ukázal, že vz vzdělávání dětí, informování je o sexuální orientaci, že to bylo škodlivé. To jsou skutečnosti a žádný zákon, žádný zákonný text nebo eh, návrhy eh, tomu nemohou protiřečit. To znamená signál, který chceme zítra vyslat, je připomenout našim kolegům, eh, že by neměli ani předstírat, že o těchto věcech diskutují. Proto musí projít toto usnesení a proto musíme podpořit také úsilí pre prezidentky eh, Litvy, aby se to zastavilo. Protože trvám na tom, že nejde jenom o Litvu, ale eh, platí to pro všechny ty, kteří stále předstírají, že eh, diskutují o těchto věcech. Děkuji. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Minutu. Wydaje se, že nemá. Děkuji. Zdá se, že není žádný jiný tak rozumný parlament a citlivý parlament na světě, než je Evropský parlament, který hájí tyto základní práva. A tento zákon, který byl špatně přeložen, byl již odsouzen, aniž by byl zaveden. Neměli bychom se vměšovat do svrchovaného legislativního procesu členského státu. Měli bychom mít větší důvěru v legislativní proces v Litvě. Měli bychom prokázat větší pochopení vůči litevským poslancům a poslankyním, kteří, kterým záleží na ochraně dětí před agresivní prezentací sexuálního obsahu. Vůbec se o dětech v této debatě nemluví. Nemá máme žádnou úctu a důvěru ve svrchovanost a nereflektujeme o právu dětí, takže to nemůžeme podpořit, tento návrh. Grazie. Děkuji. Uh, myslím, že paní Ed tady není. Takže dávám slovo paní Seničinové. Dvě minuty. Paní předsedající, koleżanki i koledzy. Paní předsedkyně, milí kolegové, pro evropské občany existuje přesvědčení, že všichni mají stejná rovná práva, ale v některých evropských zemích míra tolerance vůči sexuálním menšinám je příliš nízká. Existují případy agresí, útoků proti těmto menšinám zákaz eh, demonstrací a tento litevský návrh zákona. Potřebujeme stejnou minimální míru ochrany před diskriminací z hlediska věku, sexuální organizace, postižení nebo přesvědčení. Proto je třeba odluk, proto potřebujeme odluku církve a státu. Homofobie je rozšířena tam, kde náboženství má příliš silné postavení. Například eh, v muslimských zemích eh, homosexualita je na smrtí. Musíme podporovat svobodu a toto usnesení je velmi důležité. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole. Eh, ano, děkuji. Takže nyní bude hovořit paní Trotman, minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně a paní komisařko, drazí kolegové. Pozměňovací návrh, který se zkoumá v litevském parlamentu a který by vedl eh, k případě mm, propagace homosexuality k eh, pokutě, je míněn tak, že se jedná o ochranu nezletilých jak je možné hovořit o ochraně nezletilých a zároveň eh, vlastně porušovat svobodu na informaci a hlavně stvrdit diskriminaci, která by se opírala o sexuální orientaci. Víme, že takový text vlastně eh, povede k skrývání homosexuality a vlastně půjde proti zákonu, který my jsme obhajovali ve prospěch LGBT. Je to chvíle, kdy jsme svědky agresí, násilí na eh, homosexuálech, je to vlastně podněcování ke kriminalizaci homosexuality, anebo je to výzva k násilí. Myslím si, že není možné vysílat takovýto image Evropy Eh, na adresu mladých, eh, protože tím bychom nerespektovali druhého. Takže tento zákon je naprosto v protikladu s evropskými eh, hodnotami, zvláště zakotvenými v listině základních práv a také v Evropské umluvě na ochranu práv a základních svobod. Je také proti, jak bylo řečeno, proti antidiskriminačnímu právu Evropské unie. Víte, že toto antidiskriminační, antidiskriminační právo eh, šlo ve prospěch vzdělávání, ve prospěch informování. Děkuji, paní komisařko, že jste zde vedla jednoznačný eh, projev. Myslím si, že všichni citlivě zareagovali na vaše slova a proto apeluji na všechny kolegy ze všech politických skupin, aby se připojili k socialistům a demokratům a ke GUE, kteří měli iniciativu vypracování této rezoluce. Grazie, vi prego di Děkuji. A nyní bych vás požádala, abyste dodrželi že řečnický čas, protože bychom měli uzavřít naše jednání o půlnoci. Paní Záborská v rámci Catch Paní předsedkyně, proč se tento parlament zabývá návrhem zákona, který byl předložen jedním poslancem. Ptá se, kdy se stalo, že musíme diktovat zástupcům členských států, o čem mohou diskutovat a o čem ne. Tato debata ani návrhy usnesení, o kterých budeme hlasovat zítra, se netýkají platné zákonné normy. Týkají se nezávazného textu, který je předmětem rozpravy v parlamentě členského státu Evropské unie. Zákon, který potenciálně ohrožuje svobodu médií v Maďarsku, je platný zákon. Většina z nás se však nakonec přiklonila k názoru, že dříve, než se ním budeme zaobírat, je třeba dát maďarské vládě čas, aby mohla případně zákon změnit. Když už nic jiného, buďme důslední, vážení kolegové, počkejme i s touto rezolucí, alespoň na konec rozpravy v litevském parlamentě. Děkuji pěkně. Děkuji. A nyní bude hovořit eh, paní Martinajt. Esu iš Lietuvos ir šiandieną svarst... Paní předsedající, paní komisařko, jsem z Litvy. E, mluvíme tady o usnesení, které je založeno na jednom pozměňovacím návrhu. Jde o eh, legislativní eh, postup, který ještě nebyl v Národním parlamentu eh, ukončen. A Evropský parlament se pokouší tady intervenovat. Zatím se nekonaly žádné diskuze ve výboru a chtěla bych poznamenat, že tady přednesena stanoviska, která e, jsou negativní k tomuto návrhu usnesení. Nemohu podpořit toto usnesení, protože reakce by byla veliká a také bych e, chtěla říct něco ke kolegovi Higginsovi. Neměl byste mluvit o něčem, co jste sám nezažil. Vy slovnáváte Sovětský svaz se situací v Litvě. To je něco, co je naprosto pro mě nepochopitelné. Děkuji. Grazie. Děkuji. Paní Tajna má slovo. Frau Paní předsedající, paní komisařko, Evropská umluva o lidských právech a Charta základních práv zakazuje diskriminaci na základě sexuální organizace. Orgány EU a všechny členské státy se zavázaly, že budou bojovat proti diskriminaci na základě sexuální orientace podle článku 6 a 7 eh, smlouvy Evropské unie, článku 19 smlouvy o eh, způsobu práce Evropské unie. Litva je evropský členský stát EU a zavázal se k těmto eh, společným hodnotám, které sdílí 500 milionů občanů. Vítám to, že v Litvě podle prvního naš našeho usnesení z roku 2009 mm, eh, se mm, eh, vstoupil v platnost eh, mm, zákon v oslabené formě a není to jediný případ aplikace tohoto zákona, tedy zákaz těchto homosexuálních pochodů a podobně. O to více jsem úžasla nad tím, že nová legislativní opatření jsou před námi, kdyby například veřejné projevy nebo informace o homosexuálních vztazích měly vést k pokutám ve výši 2900 euro a že neexistuje žádná rovnost pohlaví. A i proto vítám eh, strategii komise proti homofobii a chtěla bych paní komisařce Reding poděkovat výslovně za to, že svou přítomností tady na plenárním zasedání krátce před půlnoci zdůraznila, že tímto zdůraznila významnost tohoto tématu. Grazie, prego komisario Reding. Prosím, paní komisařko Redingová. Vážená paní předsedkyně, Zaznamenala jsem tady velký soulad, velký konsens v tomto parlamentu všech velkých politických stran v zásadě nediskriminace a e, věřím, že pokud by tady mohla být, existovat usnesení, které by podtrhlo e, tento princip a jeho implementaci do národního e, práva, což je závazkem národních členských států podíváme-li se na eh, pravidla eh, evropská, ke kterým se zavázali, která podepsali, tak si myslím, že kdyby to tak nastalo, bylo by to velmi důležitý okamžik. Eh, ti poslanci, kteří jasně řekli, že tady mluvíme o zákoně, který není zákonem, který je návrhem některých poslanců, ti mají pravdu, když toto potrhují, ale zároveň bych ráda připomněla, že jak prezident Litvy, eh, tak eh, vláda eh, Litvy jasně se vyjádřili proti těmto návrhům které předložili někteří poslanci a doufám, že mm, téměř jednomyslná, jednomyslné rozhodnutí, které snad zítra padne e, o principech, a to jsou e, principy, e, na kterých se svobodně dohodlo 27 členských států, jsou to principy našich evropských směrnic, které byly znovu podtrženy chartou základních práv. Doufám, že tyto principy zítra budou jenom zdůrazněny hlasováním a mm, já se připojuji k tomuto mm, silnému stanovisku tohoto parlamentu. Grazie. Děkuji, paní komisařko. Sděluji, že jsem dostala dva návrhy usnesení. Končíme rozpravu. Hlasování proběhne zítra ve 12.30.